Kolleginnen und Kollegen. Milí kolegové a milé kolegyně, já se omlouvám, že jsem se dostavil se spožděním, ale měl jsem skupinu mladých ukrajinských eh, eh, poslanců v mém, v mé kanceláři u sebe na návštěvě a vedli jsme velice intenzivní debatu o dalším vývoji dohody, dohod Minsku, o vývoji v regionu a já sám jsem navštívil o víkendu Kijev, kde jsem jednal, hovořil s panem prezidentem a dalšími a víme, jak eh, pro lidi v Ukrajině je obtížné zavádět reformní proces a současně mají v té zemi válku. Ale přesto musíme klást důraz na to, aby reformní proces pokračoval dále ale my jsme o tom jsme hovořili o víkendu a tak právě nyní, v tom setkání mé kanceláři, my musíme jasně říct, že pro Evropský parlament není Ale to, co se dnes stalo s paní Savčenko. My nemůžeme akceptovat tento rozsudek, nebo je politicky motivován a vůbec se neopírá o žádný skutečný právní základ. A proto mě dovolte, pokud se mnou souhlasíte, abychom my i my proti tomuto rozsudku protestovali veřejně, což je také záměr předsedy tohoto parlamentu a dalších. Vidím, že nikdo nic nenamítá, takže budeme takto postupovat a odpovídajícím způsobem se vyjádříme k tomuto rozsudku. Má někdo něco k pořadu jednání? Zdá se, že ne, nikdo nic nenamítá. Sdělení předsedy, to už jsem právě učinil, ani se dostáváme k výměně názoru s paní Cačevou, předsedkyní bulharského parlamentu a úřadující předsedkyní parlamentního shromáždění procesu spolupráce jeho východní Evropy a také budeme výměn názoru z delegací parlamentního schromáždění. Jsem velice rád, paní předsedkyně, že jste dnes zavítala mezi nás, již jsme před chvílí v mé kanceláři diskutovali s předsedou parlamentního schromáždění Rady Evropy a předtím také se zástupci OECD. Velmi eh, nás zajímá, máme velký zájem na tom, aby mezi Evropským parlamentem a touto organizací vznikla úzká spolupráce, zejména spolupráce, která bude e, se zaměřovat na to, abychom naše úsilí posílili a svátli naše síly, pokud jde o demokracii a její rozvoj. Každý něco dělá v této oblasti, ale málo se koordinujeme a pokud bychom měli rozumnou spolupráci a rozumně rozdělení úkolů, tak si myslím, že bychom mohli velmi uh, pokročit v těch zemích, eh, kterým se věnujeme. A proto jsem dnes velice rád, že dnes máme možnost s vámi o tomto tématu diskutovat. A možná bychom měli ještě před letní pauzou uskutečnit nějaké společné setkání předsedů OECD, parlamentního schromáždění Rady Evropy a vámi a na základě takovéhoto setkání dospět k nějakým konkrétním dohodám o dalším postupu a práci. Děkuji mnohokrát, že jste zavítala mezi nás a nyní vám předávám slovo, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení poslanci výboru pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu, vážení kolegové z národních parlamentů, vážení poslanci parlamentního schromáždění procesu spolupráce Jihovýchodní Evropy SEECP. Dovolte, abych vám nejprve poděkovala za tuto příležitost a možnost dnes se zúčastnit rozpravy o jihovýchodní Evropě v rámci série diskuzí, jak jste to, pane předsedo, nyní uvedl, které zorganizoval a organizuje váš výbor. Pokud bychom měli hovořit o politických záležitostech, tak určitě nesmíme opomenout výzvy, problémy a zkoušky. Příklad. Nedostatek politické stability v jihovýchodní Evropě se zhoršuje tím, že působí dopady migrační krize na země regionu a tyto státy se s těmito výzvami nedokážou vypořádat. Výzvy jsou příliš eh, veliké a důsledkem toho se opět objevují eh, výzvy po politickém osamostatnění. Kdybych to měla říci zcela otevřeně, souhlasím se zástupci všech národních parlamentů, které jsou zastoupeny v našem eh, parlamentním schromáždění, že pro evropskou perspektivu pro jihovýchodní Evropu není žádná jiná alternativa. Všichni čelíme podobným rizikům a hrozbám všechny země v našem regionu čelí obdobným problémům vzhledem k celkové situaci a procesu transformace v oblasti Černého moře, Severní Afriky a Blízkého východu. A proto tedy eh, dochází k tomu, že velice důležité, abychom sdíleli společnou vizi a společně se chtěli potýkat s těmito problémy. Jako obvykle nejprve se podívám na výzvy, se kterými se potýkáme v našem regionu. Parlamentní schromáždění SEECP vzniklo před 20 lety. Od května roku 2014 kdy jsme začali v Bukurešti spolupracovat formálněji, tím, že jsme schválili zakládající prohlášení a také jednací řád našeho parlamentního schromáždění, tak jsme celý proces dále institucionalizovali. Zároveň s tím je pro nás velice důležité dosáhnout institucionalizace našich vztahů s Evropskou unii a zejména pak s Evropským parlamentem, vzhledem k tomu, že jsme sami parlamentním schromážděním. A proč je to pro nás tak důležité? Jde o to, že ze zeměpisného hlediska region, který zastupujeme, zahrnuje také státy, které mají různou míru blízkosti vztahů s Evropskou unii. Některé země jako Rumunsko, Bulharsko jsou členskými státy Evropské unie, jiné země jsou potenciálními kandidátskými státy a pak je tam ještě další skupina zemí, které jsou eh, zeměmi rozšíření. A pokud se tedy chceme vypořádat eh, dodržet naše dřívější závazky a vše, co je obsaženo v našem zakládajícím prohlášení, tak je velice důležité, aby se nám podařilo zahájit společný dialog, kterým bychom stanovili mechanismy pro další posílení spolupráce eh, do budoucna, také mechanismus pro výměnu informací a osvědčených postupů. Dnes jsme se zde sešli, abychom diskutovali o situaci v našem regionu. Nicméně na programu ještě jedna otázka, jedno téma, a to zda bychom mohli nastavit účinnější spolupráci na, na eh, institucionální úrovni. Velice ráda bych vám chtěla za dosavadní spolupráce poděkovat. Na jedné straně chci poděkovat poslancům národních parlamentů, které jsou zastoupeny v parlamentním schromáždění, ale také poslancům Evropského parlamentu. Ještě jednou bych eh, zopakovala, že se nechceme vyhýbat eh, základním tématům a problémům, jako jsou reformy a politiky, které potřebujeme pro naše posílenou spolupráci. To, že jsme podepsali určitý dokument bez ohledu na jeho název, sám takový dokument nemusí být tak důležitý jako jeho provádění a nám jde o provádění politik, které povedou k zviditelnění evropské perspektivy v jeho východní Evropě. Dnešní delegace zahrnuje také zástupce Rumunska, Turecka, eh, Bosny a Hercegoviny, Moldavska a Kosova tedy nově přistoupivšího státu do našeho schromáždění Srbsko a Makedonie jsou země, kde právě probíhá volební kampaň. Jsem si jistá, že diskuzí se zúčastní dnes všichni eh, kolegové ze zmíněných států a že tak přispějeme k posílení dosavadního dialogu mezi našimi parlamenty a Evropským parlamentem. Ve své funkci jako úřadující předsedkyně parlamentního schromáždění bych si nyní dovolila nastínit rámec pro naši dnešní rozpravu. Zmíním nejaktuálnější záležitosti, které řešíme v rámci našeho regionu. Není jakýchkoliv pochyb o tom, že značné migrační tlaky, které pociťujeme v našem regionu, jsou zásadní hrozbou pro naši stabilitu. Všichni zástupci národních parlamentů v našich dosavadních diskuzích během dnešního dne hovořili o tom, že je potřeba dohodnout se na společném postupu, jak problémy migrační krize vyřešit. Přitom samozřejmě musíme dodržovat pravidla Evropské unie. Proto je zvláště důležité, aby země jihovýchodní Evropy nabyly kontroly nad eh, hranicemi, aby dodrželi své závazky z minulosti a aby se jim podařilo také účinně implementovat readmisní dohody. Eh, společně s členskými státy v parlamentním schromáždění SSECP věříme, že dohoda, kterou eh, uzavřela Evropská unie s Tureckem minulý týden, je velice potřebná. Zároveň ovšem věříme, že před námi všemi ještě dlouhá cesta, pokud jde o eh, naprosto jasné nastavení právního eh, rámce. Proto si myslíme, že společná evropská migrační politika je jedinou možností za současné situace. Toto je tedy obrovská výzva, z níž se potýká naše parlamentní schromáždění, protože jsme regionálním parlamentním fórem. A samozřejmě, že to je výzva, kterou řeší také Evropský parlament. Nyní bych vám ráda nastínila priority, které jsou zásadní nejenom pro nás jako bulharské předsednictví, ale také pro celé parlamentní schromáždění. Jde nám o to lépe propojit všechny členské státy. Oblast energetiky a transportu a dopravy, to je eh, oblast, kde chceme posílit eh, propojení, stejně jako v oblasti infrastruktury. Když eh, budeme přijímat opatření v těchto mm, oblastech, bude to znamenat, že naším cílem zároveň bude posílení zaměstnanosti, zejména mladých lidí, a také posílení prosperity ve všech zemích našeho regionu. Už po dva roky náš výbor pro hospodářství, infrastrukturu a energetiku o všech těchto záležitostech diskutuje. Byly zpracovány a schváleny zprávy a usnesení, která zohledňují právní akty přijaté také parlamentem, komisí a radou. Všechny zohledňují problémy, které se týkají liberalizace energetického trhu, posilování energetické účinnosti a e, podporu energetické nezávislosti. Pro náš region je zvláště velkým problémem diverzifikace a proto na něj klademe velký důraz. Nyní bych se podívala na další velice důležité téma na našem programu a to je to, že parlamentní schromáždění by se mělo stát, a je to potřeba, aby se stalo hybnou silou pro další evropskou integraci v našem regionu. Všechny země eh, regionu se přihlásily k tomu, že usilují o evropskou perspektivu. A jak jsem již eh, dnes řekla, existují různé míry dosavadního přiblížení jednotlivých států k EU. Některé členské státy už jsou členskými státy Evropské unie, proto se mohou podělit eh, o své zkušenosti se zeměmi, které se na členství teprve připravují. My se domníváme, že pokud jde o spolupráci, tak eh, je potřeba zvýšit úsilí na obou stranách, na stranách našeho parlamentního schromáždění a také na straně Evropského parlamentu, zejména eh, ve vašem výboru pro zahraniční záležitosti. Já jsem přesvědčena, že pokud budeme spolupracovat, tak se nám podaří nastavit správné fórum pro partnerství. Bulharské předsednictví parlamentního schromáždění na konci loňského roku navrhlo, aby byla dosažena a uzavřena společná dohoda. Používáme tedy slovo dohoda podle našeho jednacího řádu bez ohledu na to, jak nakonec bude tento dokument nazván, zda skutečně půjde o dohodu nebo společné memorandum. Důležitý je, je výsledek, kterého se nám podaří dosáhnout a nám půjde především o to, abychom nastavili takové eh, politiky, které nám umožní spolupracovat a nastaví mechanismus trvalé spolupráce s Evropským parlamentem do budoucna. Vážený pane Broku, Děkuji za to, že jste zareagoval na můj dopis, který jsem vám zaslala během konference v Sofii loni na podzim. Nám šlo o to, abychom učinili první krok ke společné spolupráci. tuto chvíli přijímáme různé způsoby spolupráce, ať už jde o plenární zasedání nebo méně formální výměnu zkušeností. Já věřím, že společně tímto učiníme další krok ku předu při vzájemné spolupráci, že ji posuneme na eh, další úroveň, zvláště pokud se nám podaří pokračovat v dosavadním tempu do budoucna. pokud budeme mít možnost využít podpory odborníků Evropského parlamentu. Doufám, že se nám tak podaří nastavit skutečnou institucionální spolupráci, která bude prospěšná pro všechny státy našeho regionu a pro všechny naše občany. Na začátku svého vystoupení jsem hovořila o určitých obavách a výzvách, s nimiž se náš region potýká. Nyní dovolte, abych zakončila své vystoupení optimističtěji. Všechny členské státy parlamentního schromáždění se domnívají, že jedinou možností pro ně je evropská perspektiva, budoucnost Evropské unie a proto očekáváme, že instituce Evropské eh, unie budou aspirace těchto států eh, s námi sdílet. Ať už jde o země v procesu rozšíření, či země, které se připravují na přistoupení, že budeme mít možnost těžit z výměny zkušeností a osvědčených postupů, co možná nejdříve v samotném procesu, protože i nám to pomohlo eh, ve snaze vybudovat právní stát, ukotvit demokratické hodnoty v naší společnosti a dosáhnout ekonomického růstu. Ekonomický růst potřebují všechny země našeho regionu. Dovolte, abych vám ještě jednou poděkovala za dnešní možnost eh, zúčastnit se rozpravy s poslanci parlamentního schromáždění a poslanci vašeho výboru. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně za vaše úvahy, za vaše poselství, které nás těší a jako první má slovo pan Kovačev. Děkuji. Srdečně vás tady vítám, paní Cačevo. Vítám vás na našem výboru a v Evropském parlamentu. Vítám vás tady co by úřadující předsedkyně parlamentního schromáždění procesu spolupráce jeho východní Evropy. Správně jste konstatovala, že parlamentní spolupráce je velmi důležitá, je důležitá výměna dobré praxe, výměna zkušeností a tomto směru je také možné toho ještě hodně co vylepšit. Spolupráce s jeho východní Evropou je důležitá, neboť napomáhá zemím v této oblasti překonávat nedostatky, které zdědili z minulosti. A toto je jediný nástroj, který napomáhá spolupráci a stabilizaci. Čili vše, o čem jste hovořila, tyto příležitosti pro spolupráci, podpis dohody či memoranda s Evropským parlamentem, to vše je velmi důležité. Toto jsou naše důležité cíle. Nicméně eh, za přítomnosti všech členů vaší delegace bych tady rád také nastolil takovou otázku, možná trošku nepřímo, ale přesto. Zajímá nás rovněž spolupráce na úrovni podnikatelské, neboť všechny tyto státy, které směřují k Evropské unii a chtějí spolupracovat, by neměly eh, muset překonávat ty veliké překážky, které vyplývají z těch rozdílů, které mezi nimi panují a tyto rozdíly v digitální době, rozdíly mezi mobilními operátory. Dobře to víte, když musíte cestovat do jiné země v tomto regionu, e, musíte platit opravdu obrovské poplatky za používání mobilního telefonu, jako kdybyste cestovali do Tasmánie nebo do jiné odlehlé části světa. Čili já bych chtěl apelovat na všechny tyto státy, eh, které se chtějí stát členy Evropské unie, aby začaly přijímat eh, legislativu možná právě i v oblasti společného digitálního trhu. Já vím, že telekomunikační společnosti se staví proti tomu, ale je to velmi důležité a podpoří to spolupráci v regionu. A znamenalo by to významný krok směrem ku předu. Protože to je něco, co té spolupráci v současné době trošku brání. Zároveň chci popřát tomu procesu spolupráce hodně úspěchu a jistě se můžete spolehnout na nás a na naše kolegy, že vás v tom podpoří. Děkuji. Thank you very much, uh, Chairman. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také já bych zde chtěl srdečně přivítat paní Cačevu, co by bývalý zpravodaj pro Bulharsko. Dle mého názoru z 13 zemí vaší organizace, vašeho schromáždění, sedm zemí není v současné době členskými státy EU a máte velmi chválihodný cíl podpořit stabilitu a dobré sousedské vztahy, ale eh, pochopitelně také musíte řešit řadu přetrvávajících problémů. My jsme se o tom bavili už před několika dny v tomto výboru, když jsme eh, se zabývali mechanismy spolupráce a ověřování a jak se eh, vztahují na Bulharsko a Rumunsko, jaké tam jsou ty dlouhodobé problémy, organizovaná, organizovaný zločin, reforma soudnictví a tyto věci. Mám pocit, že eh, sdílíte některé zásadní problémy. Zajištění eh, energetických dodávek. To je jedna z věcí, která se dotýká mnoha států tohoto regionu, kdy závisíte na jednom velkém producentovi plynu. Zdroje nelegálních zbraní. Myslím, že v některých zemích, které jsou vašimi členy, to je veliký problém. Nelegální zbraně. A potom další věc, kterou jste zmínila i vy, a to je problém s uprchlíky, což je jedna z největších krizí, s nimiž se nyní Evropa potýká a zejména ta část Evropy, kterou zde zastupujete vy. Já jsem si říkal, do jaké míry eh, vy mezi sebou jste schopni se dohodnout na potřebných opatřeních, které je nezbytné učinit pro to, aby tento velký problém bylo možné překonat. Zajímalo by mě například, do jaké míry podle vás evropská legislativa či mezinárodní právo může být nápomocné, či nemůže v této krizi? Já mám pocit, že je potřeba um, přeskoumat nebo možná nějak revidovat uh, fungování uprchlické úmluvy a také úmluvy o lidských právech, které pochopitelně um, nám vytvářejí rámec pro to, jak my pracujeme a snažíme se pomoci těm, kdo jsou definováni jako uprchlíci. A velká část z nich pochází, přichází také ze dvou zemí, které jsou součástí vašeho schorváždění. Kosovo, Albánie, 70 tisíc Kosova, 60 tisíc lidí z Albánie. Čili toto jsou skutečné problémy. A zajímalo by mě, zda máte pocit, že máte k dispozici mechanismy, které to mohou vyřešit. Děkuji. Pan předseda hovoří bez mikrofonu. Stimate domnule președinte Broc, stimată doamnă președintă, doamnelor și domnilor europarlamentari. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, Dámy a pánové, milí poslanci, milí kolegové, vážená paní předsedkyně, jsem velice ráda a jsem děčná za příležitost účastnit se této schůze a mít příležitost si vyměňovat názory v rámci dohodu, dohody mezi Radou spolupráce jednoučení Evropy a Evropským parlamentem. Jednání a hovory, dialog, který jsme měli, jistě je povedou k tomu, že dojde k další konsolidaci parlamentního schromáždění. Budeme mít skutečnou platformu pro parlamentní debaty, což povede k užší spolupráci mezi zeměmi v regionu. Odstraníme překážky a jistě dále prohloubíme i spolupráci s Evropským parlamentem. Takováto forma institucionalizované spolupráce mezi parlamentním chromážděním Rady pro spolupráci a Evropským parlamentem jistě bude novým podnětem pro to, abychom i nadále šli naší společnou cestou směrem do Evropy. A doufám, že povede i k tomu, že proces předružení a cesta směrem k Evropě se takto urychlí. Současně dojde k rychlejšímu přiblížení našich právních předpisů k evropskému AKI a k rychlejšímu prosazování těchto předpisů. Ráda bych něco podotkla o situaci v Moldavské republice. Naše země se ve svých opatření soustředila zejména na několik prioritních reformních oblastí, což odpovídá také očekáváním občanů v naší zemi a doporučením Evropské unie, které byly zahrnuty do závěru Rady pro zahraniční záležitosti, které se týkaly Moldavské republiky a jsou to závěry z 15. 2. 2016. Ty nejdůležitější oblasti jsou ty, na jejich základě naše eh, vláda v Kišiněvě vytvořila jisté cíle pro reformní a modernizační proces. V tomto procesu je zejména důležité, abychom neopakovali chyby a opoždění, ke kterým došlo v minulosti. Vláda v Kišiněvě i nadále eh, počítá s podporou ze strany Evropské unie. Základ dohody, o které dnes budeme jistě hovořit, je to, že jde o to pomoci členské, mm, členským státům zlepšit jejich infrastrukturu v oblasti hospodářství a energetiky a tak vylepšit také situaci našich občanů a dále vyhnout se možným krizím, které by hrozily našemu regionu. Tímto způsobem můžeme také posílit demokracii a lidská práva. A jedna věc je obzvláště důležitá, a totiž posílení demokratických institucí v členských zemích této dohody. Co se týče mé země konkrétně, já vás mohu ujistit, že naše vláda a parlament v Kišiněvě jsou plně rozhodnuti, pevně rozhodnuti přijmout konkrétní opatření pro to, abychom mohli využít veškerých možností spolupráce, které nabízí tato platforma a abychom mohli posílit politickou a hospodářskou spolupráci s Evropskou uniou ve prospěch občanů Moldavské republiky. Ještě jednou mnohokrát děkuji za příležitost s vámi dnes hovořit a děkuji za podporu, kterou dostala má země. Doufám a věřím, že tato platforma pro spolupráci půjde ku prospěchu všech parlamentního schromáždění a také ku prospěchu občanů všech zemí, které se účastní této platformy. Dankeschön. ähm, <laughs> ich werde auf Děkuji, budu hovořit rumunsky. Vážení kolegové, rád bych i hned přešel k mému hlavnímu tématu. Čelíme krizi, jakou jsme ještě nezažili. Mám tím na mysli krizi, která souvisí s uprchlíky, kteří přicházejí do Evropy. V roce 2009 existovala zpráva o nařízení Eurodac a v této zprávě se konstatovalo, že je, zlepšení předpisů povede k lepší efektivitě celého systému a bude možné zároveň vyřešit závažné problémy, se kterými se potýkají ještě některé členské státy, které jsou vystaveni silnému proudu ilegálních uprchlíků. To bylo v roce 2009 a dnes ten vývoj nabral takovou rychlost, jakou jsme si v roce 2009 jistě nedokázali představit. Znamená to tedy, že se něco musí nutně učinit na legislativní úrovni. Máte pravdu, když říkáte, že odpovídající právní předpisy je třeba změnit, a to také na evropské úrovni, jeden konkrétní návrh v této oblasti. Dnes a týká se to statutu uprchlíka, má být zavedeno jakési nové opatření, má to být jakýsi permanentní status uprchlíka a na druhé straně má vzniknout po jakýsi typ přechodné situace, která se vyvinula v souvislosti s válkou v Sýrii, jistý nový typ statutu a jako poslední variantu by bylo možné poskytnout přechodnou ochranu. Tak to je to plánováno, ale podle mě to není správný přístup. Skutečně korektní by bylo, aby země nejdříve zareagovaly tak, že poskytnou přechodnou ochranu a teprve poté, po velmi detailním přeskoumání každého jednotlivého případu, by mohl být udělen permanentní azyl což mnoho z uprchlíků, kteří přicházejí do Evropy, potřebuje. E, aby se mohlo takto postupovat, je třeba změnit evropskou legislativu a Evropský parlament by mohl rychle reagovat a rychle rozhodnout. Naše předsedkyně paní Sačeva již na to poukázala. V Bulharsku se na tomto tématu pracuje a i my v naší zemi se tomuto věnujeme. Náš prezident Johannes řekl, že je třeba modernizovat odpovídající právní předpisy tak, abychom mohli vytvořit šanci na spravedlivé řešení pro uprchlíky, neboť je spravedlivé, pokud osoba, která potřebuje ochranu, ji dostane, ale není spravedlivé, pokud někdo jiný takovouto ochranu dostane právě pouze proto, že podvádí a udává klamné informace. Ehm, chci pouze poukázat na to, že třeba, aby Evropská, Evropa skutečně velice rychle na tento palčivý problém zareagovala. Děkuji. Pan předseda hovoří opět bez mikrofonu. Ε, χαίρετε. Χαιρετίζουμε τη σημερινή συνάντηση. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. My vítáme dnešní společné eh, zasedání vašeho výboru a SEECPPA. Věříme v konstruktivní spolupráci eh, mezi zeměmi Evropské unie a zeměmi jihovýchodní Evropy. My jsme vždy eh, podporovali dosavadní spolupráci a dosavadní úsilí. Evropská unie nyní prochází bezprecedentní krizí, potýká se s uprchlickou migrační krizí, vůbec nejhorší od druhé světové války. A Evropská unie nyní buď to bude hájit evropské aky, to znamená právní stát, solidaritu a lidská práva, anebo eh, přejme jiný přístup, kdy se každý stát bude stavět, eh, bude starat sám o sebe, o své vlastní zájmy, bude uzavírat své hranice. Takže buď eh, k problému přistoupíme společně, budeme se ji snažit řešit společně, tak jako to bylo eh, při jiných krizových eh, momentech, anebo nás ta krize ochromí. Já si myslím, že jednostranné kroky, jako například uzavírání hranic, eh, doposavat nebylo žádným řešením. Nepřímo to má dopad na některé země, jako je můj stát, eh, tedy na Řecko, kde jsou nyní zablokováni uprchlíci. A navzory dohodě mezi EU a mm, Tureckem vypadá ta situace tímto způsobem, proto je potřeba zrychlit eh, implementaci evropsko-turecké dohody. O tom jsem přesvědčena. Minulý rok v září se podařilo dosáhnout dohody na mechanismu přemístění desítek tisíc uprchlíků v rámci Evropské unie. Nicméně doposavat bylo takto přemístěno zhruba 2000 osob. Na závěr chci říci, že vnější hranice Řecka jsou vnějšími hranicemi Evropské unie. Proto účinná kontrola těchto hranic znamená, že musíme implementovat veškerá rozhodnutí, která doposavat byla přijata. Jedině tak můžeme snížit eh, příliv uprchlíků. Na druhé straně musí fungovat také určitá rovnováha mezi tím, že se snažíme chránit naše hranice a Eh, tím, že dodržujeme zásadu nenavracení, tak jak je definována v azylové legislativě Evropské unie. Vzhledem k tomu, že naše námořní hranice má svá specifika, vítáme návrh Evropské komise na vytvoření eh, evropské ostrahy eh, této hranice. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Parlament něco takového navrhl již před 15 lety, aby bylo něco takového to zavedeno, ale na radě a na komisi jsou bohužel vždy poněkud pomalejší. Nyní dávám slovo panu Kavuzoklu z Turecka. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bugünkü buradaki toplantımızın Děkuji, pane předsedo. Tato schůze je pro nás velice důležitá i s ohledem na vyhlídky do budoucnosti a doufáme, že povede i k konkrétním výsledkům. Pocházíme z Jižní Evropy, a je pro nás důležité vědět, co chtějí poslanci z, jihu, z jihu Evropy, chtějí se integrovat do Evropské unie a přejí si, aby jejich politiky byly v souladu s politikami EU. To je důvod, proč je důležitá i uprchlická krize, ale k té se již vracet nechci, o té jsme již hovořili. Jde o něco jiného, jde mi o další věc. Někteří Členové našeho schromáždění pochází z členských států EU, někteří z kandidátských zemí, jiní si přejí vstoupit jednoho dne do EU a v regionu jihovýchodní Evropy potřebujeme proto, abychom mohli mít stabilní region a vyhnuli se politickým krizím, okamžitou integraci. Tak, abychom měli svobodu pohybu, u těch zemí, které si to přejí. Děkuji mnohokrát za pozornost. Předseda, děkuji mnohokrát. You, děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve ocenit vystoupení pana eh, předsedy. Eh, pokud jde o eh, spolupráci s regionem jeho východní Evropy, to je skutečně iniciativa velice důležitá Navíc víme, že v tomto regionu je celá řada problémů, kde spolupráce a dialog mezi našimi parlamenty naprosto zásadní. Tato spolupráce je dobrým příkladem regionální spolupráce a má praktické mm, přínosy na evropskou, pro evropskou eh, integraci. My v Evropském parlamentu přikládáme velký význam parlamentnímu dialogu o současných eh, evropských aktuálních problémech a také si myslíme, že pokud chceme posílit parlamentní dimenzi tohoto procesu spolupráce, tak eh, musíme především dbát na eh, kvalitu přístupového procesu. Evropský parlament vždy usiloval o meziparlamentní eh, dialog členové Evropského parlamentu i vašeho parlamentního eh, schromáždění se pravidelně účastní společných jednání. Já se velice cením eh, toho, že by nyní bylo možné naši spolupráci ještě více posílit. Ale Spíš než bychom šli cestou formalizace dosavadních vztahů, bych navrhoval, že bychom pokračovali flexibilnější podobou spolupráce, že bychom vedli pravidelná jednání a rozpravy o aktuálních problémech, již by se ad hoc účastnili zástupci našeho parlamentu i vašich parlamentů. Existuje celá řada dalších možností a myslím si, že takováto spolupráce by si posloužila nejlépe zájmu všech. Děkuji. Dankeschön, Herr Brock. Eh, Děkuji, pane Broku, budu hovořit anglicky. Nemám tady dnes tlumočení z albánštiny, vystoupím tudíž anglicky. Takže nejprve Rumunsko, pak Bulharsko byly předsednickými státy našeho parlamentního shromáždění. My jsme tedy posílili spolupráci eh, v řadě oblasti, ať už jde o bezpečnost eh, či jiné oblasti. Čeho se velice mm, ceníme a cení si toho také mm, bulharské předsednictví je to, že jsme byli pozváni na zasedání vašeho výboru a že tak máme možnost eh, přemýšlet o posílení naší spolupráce. My i sami diskutujeme o tom, jakým způsobem Eh, nasměrovat fungování našeho stálého sekretariátu. Všem nic, než to vyřešíme, jestli to ještě vezme eh, hodně eh, času a samozřejmě, že všechny naše aspirace se upírají k Bruselu. Nyní bych se dovolil zmínit se o hlavné zálež- hlavní záležitosti, o které tady už kolegové hovořili, a to je uprchlická krize. Zde bych chtěl poděkovat Turecku, ale také Evropské unii za to, že se jim podařilo eh, minulý týden ve čtvrtek dosáhnout velice důležité dohody. Myslím si, že to může být velice důležitý krok a posun v celé krizi. Ale jak už zaznělo minulý týden ve čtvrtek, když ehm, jsme slyšeli díky eh, Turecku za jejich podíl na zvládání této krize, půjde také o to, aby se zrychlil proces evropské integrace, aby bylo dosaženo liberalizace vízového eh, styku. Já si myslím, že toto vše je velice dobré a myslím, že teď mluvím jménem všech delegací našeho parlamentního schromáždění. Eh, myslím si, že by bylo dobré, aby Evropa zvážila zrychlení procesu uvolnění vízového režimu také pro občany Kosova. Myslím si, že by to bylo velice dobré a tím se vrátí, vracím k obavám, které zmínil pan poslanec Van Orden. Je pravda, že během posledních let došlo k navýšení počtu um, Albánců z Kosova, kteří žádají o azyl v členských státech Evropské unie, ale tento počet se během prvních tří měsíců letošního roku značně snížil díky velice dobré spolupráci mezi albánskými kosovskými a evropskými orgány. Takže na závěr svého vystoupení bych řekl, že je velice dobře, kdybychom zvážili uvolnění vízového styku s Kosovem, co možná nejdříve. Děkuji. Děkuji panu Braku. Děkuji, děkuji, vážený pane předsedo, vážená paní Sačevo, úřadující předsedkyně parlamentního shromáždění procesu spolupráce jeho Jihovýchodní Evropy, vážení přátelé, kteří jste účastníci tohoto procesu. Já se domnívám, že dnes máme velmi dobrou příležitost projednat spolupráci mezi Evropským parlamentem a parlamentním schromážděním SEECP. Říkám to jako bývalý diplomat. V roce 1996 jsem byl na počátku této spolupráce. Jedná se o velmi důležitou regionální spolupráci v jeho východní Evropě, která eh, byla zahájena v roce 1989. Jsou tady dvě důležité věci. Za prvé, Měli bychom se snažit převést to, co dělá Evropský parlament do kontextu všech eh, zemí jihovýchodní Evropy. A jak tady zaznělo, tady tyto země se nacházejí v různé fázi toho vývoje. Někde probíhá proces vyjednávání, jiné zatím čekají, než vyjednávání začne. Proto se domnívám, že tato parlamentní spolupráce by mohla být jednou z klíčových priorit v těchto zemích. A je to důležité zejména, pokud jde o výbory pro zahraniční věci a výbory pro evropské záležitosti. Druhá věc, co tady zmínil pan Kukan. Jedna z klíčových záležitostí, kterou teď řešíme, jeden z velkých problémů, je migrační krize, která e, se přímo dotýká zemí jihovýchodní Evropy. A to samozřejmě souvisí s, se zeměpisnou polohou těchto zemí. Jedna ze společných iniciativ, pokud je o naplňování evropských zásad a dodržování šengenské dohody a základních úmluv, bilaterálních dohod a pochopitelně také je potřeba poskytnout ochranu těm, jejich životy jsou ohroženy. Musíme dodržovat evropské hodnoty a všechny tyto oblasti musí být tedy předmětem evropské spolupráce. Tuto parlamentní spolupráci bychom měli využít také pro podporu podnikatelských vztahů, protože bychom měli snažit stabilizovat vztahy s některými státy. A jistě víte, že je tady celá řada nedořešených otázek, eh, pokud je o vztahy některých zemí, které jsou členy SEECP. Doufám tedy, že eh, se budeme stavit vstřícně ke spolupráci, že budeme eh, prosazovat dialog, kdykoliv to bude možné a tímto způsobem pomůžeme zemím jihovýchodní Evropy eh, ve jejich směřování k EU. Pochopitelně proces rozšiřování EU by měl zůstat jednou z hlavních priorit. Dnes odpoledne budeme ještě hovořit o Albánii a také o Bosně a Hercegovině. Uvidíte tedy, jak ten proces funguje ve chvíli, kdy komise vydá zprávu o pokroku a stejně tak parlament. Und auf das dosající profesia Kapara Děkuji mnohokrát, já budu hovořit albánsky. V první řadě bych vás všechny chtěl pozdravit a zejména bych chtěl poděkovat a pozdravit úřadující předsedkyni parlamentního schromáždění procesu spolupráce jeho východní Evropy. Já jsem velmi pozorně eh, naslouchal tomu, co tady nezaznělo. jednotlivé příspěvky, všech si velmi vážím. A chtěl bych říci, že jsem rád, že eh, mohu i já podpořit to přání všech zemí východní Evropy, aby se staly součástí Evropy. Ale jedna z těch věcí, co tady dnes zazněla, eh, se týká Kosova. A já bych v této souvislosti chtěl poděkovat všem zemím, které podpořily stabilizační dohodu. Zejména bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za toto, že hlasováním schválil tuto dohodu. A také bych chtěl apelovat na Evropský parlament a na členské státy Evropské unie, aby co nejdříve uvolnili vízový režim s Kosovem. Protože my zůstáváme jedinou zemí izolovanou v Evropě, zůstáváme jedinou zemí, jejich občané eh, nemohou svobodně cestovat po tomto kontinentu. Jsme jedinou zemí, která poskytuje mm, možnosti mobility pro studenty, podniky, ale zároveň jsme v tomto izolováni. Čili tak to by bylo možné výrazně podpořit spolupráci a rozvíjení vzájemných vztahů, protože my jsme takto do velké míry zablokováni a mm, také ještě s tím souvisí dohoda CEFTA, kterou ne všechny signatářské země plně dodržují. Eh, pokud je o tu záležitost 70 tisíc uprchlíků z Kosova, to číslo je takové, já o tom vím, ale zároveň vím, jaká byla předchozí situace, kdy státy západní Evropy zejména Makedonie, Černá hora a další se museli potýkat s velkým počtem uprchlíků z Kosova, to bylo nějakých 1 milionu lidí. 1 milion lidí, když ta situace byla hodně odlišná než je dnes. Z Kosovu lidé vstupovali do zločineckých organizací, aby mm, z toho těžili, aby profitovali na tomto pohybu a kriminální gengy využili tuto situaci a napomohli tomuto velikému pohybu obyvatel Kosova směrem k jiným zemím Evropy. Zároveň bych chtěl ale říci, že instituce nejsou připraveny čelit tomuto velikému pohybu lidí a mohlo by docházet i k porušování lidských práv. Toto je tedy to, co jsem chtěla říct k otázce řešení uprchlíků z Kosova. Nicméně ta situace byla taková zhruba do doby před dvěmi lety, ale v současné době se ty počty výrazně snížily. A taková čísla už by neměla se opakovat, protože u nás e, velmi o tom informujeme, zajišťujeme o světu, sdělování informací. Zároveň velká část těch lidí, kteří uprchli z Kosova, už byla repatriována, vrátili se do naší země. A my rozhodně nemáme zájem na tom, aby e, ti lidé naši zemi dále opouštěli, takže ta čísla snad už budou zanedbatelná. Také bych chtěl podpořit iniciativu pro integraci všech zemí do Evropské unie a zároveň bych chtěl říci, že demokratický dialog pro obnovení míru na Balkáně, respektive mezi Kosovem a Srbskem, by měl být eh, trvalým úsilím kosovských orgánů. A já věřím, že to je něco, na čem záleží obou státům. Navzdory řadě stávajících problémů. Já velice doufám, že iniciativa parlamentního shromáždění SEECP se bude dále rozvíjet a že bude probíhat v souladu s pravidly EU a také ku prospěchu všem členům SEECP. Zároveň doufám, že eh, členské státy Evropské unie vezmou v potaz eh, to, že Evropa je naše společná země a i my chceme být její součástí. Děkuji. Gospod predsedujoči, hvala za besedo. Eh, Lepo zdrav vsem prisotnim tudi v Děkuji. Děkuji za slovo, pane eh, předsedo. Chci poděkovat všem eh, vystupujícím a rád bych něco doplnil. Domnívám se, eh, že bychom měli zdůraznit význam tohoto schromáždění. Také bychom měli zdůraznit význam Evropského parlamentu v samotném procesu. Jde o spolupráci se zeměmi jeho východní Evropy a tato spolupráce bude do budoucna nabývat na významu, protože musíme řešit migrační krizi. Bez spolupráce s Tureckem a dalšími zeměmi se nám tuto krizi nepodaří vyřešit potýkáme se s celou řadou problémů v oblasti hospodářství, respektování lidských práv, v oblasti azylu a tak dále. Ale já se domnívám, že právě zde může hodně pomoci Evropský parlament. Může pomoci těmto státům tím, že je zahrne do širší evropské rodiny. A zde se skutečně myslím, že bychom mohli pomoci, že bychom tak mohli své kolegy z jeho východní Evropy podpořit a společně bychom mohli usilovat eh, o celkové zlepšení. Měli bychom zlepšit také spolupráci, pokud jde o aktuální témata, z nichž většina souvisí s migrační krizí. Dále musíme zajistit eh, stabilní mír v celém jeho východním regionu členové Vážený pane Broku, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení kolegové z parlamentního schromáždění, Ráda bych řekla, že pro mě byla tato diskuze velice užite, užitečná a tak bych chtěla poděkovat všem poslancům, kteří se jí zúčastnili. Děkuji poslancům Výboru pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu a také zástupcům parlamentního schromáždění spolupráce Jihovýchodní Evropy. Vidíme, že problémy jihovýchodní Evropy jsou problémy, o nichž diskutuje také Evropský parlament. Mohu vás ujistit, a zde se obracím na poslance Evropského parlamentu, že dnešní diskuze ukazuje naše společnou snahu o zlepšení dosavadní spolupráce, o pokračování této spolupráce a já doufám, že to povede k hmatatelným výsledkům a také k členství a že členství v Evropské unii se stane dosažitelným cílem pro většinu zemí jeho východní Evropy. Zareaguji nyní na otázku pana Van Ordena. Já se nemyslím, že bychom byli my tou organizací, která by definovala to, jaké nástroje či mechanismy jsou potřeba pro to, aby se podařilo uprchlickou krizi překonat. Na druhé straně si myslím, že možná bude potřeba přehodnotit některé v současné době platné úmluvy. Dále bude zapotřebí zamyslet se na evropskou a mezinárodní legislativou zamyslet se nad tím, zda je stále aktuální. My jsme transponovali evropskou legislativu do naší eh, vnitrostátní právní úpravy. Jeden z kolegů tady velice správně uvedl, že jsme pozměnili svou legislativu, konkrétně zákon o uprchlících a žadatelích o azyl a Opravdu je, je pravda, že podobným směrem se ubírá teď i rumunský parlament. Zároveň doufáme, že všechny státy v naší organizaci, ačkoliv dosáhly různé fáze eh, rozvoje a v různé míře se přiblížily členství v EU, usilují o spolupráci s dalšími členskými státy. Je potřeba aby spolupracovali v rámci našeho regionu a procesu spolupráce jeho východní Evropy. Při této příležitosti bych chtěla poděkovat všem, kteří sformalizovali vztahy mezi naším parlamentním schromážděním a Evropským parlamentem. Mohu vás ujistit, že budeme pokračovat v naší práci a není pochyb o tom, že to, na čem pracujeme, je prospěšné pro země našeho regionu a pro jeho občany. Ještě jednou, pane Broku, děkuji za dnešní příležitost zúčastnit se této rozpravy a na dnes některé záležitosti, kterými se v našem parlamentním schromáždění zabýváme. Děkuji. Frau Präsidentin, Paní předsedkyně, já vám mnohokrát děkuji. Děkuji také kolegům a kolegyním z vaší delegace. Myslím si, že všeobecná atmosféra je ta, že chceme v těch jmenovaných oblastech proces spolupráce dále rozvíjet. A děkuji vám také za to, že jste dnes diskutovali o všech otázkách, které jsou pro nás důležité. A tady samozřejmě je i otázka uprchlíků a dovolte mi říci, že i země na západním Balkáně, které nejsou součástí Evropské unie, se v některých případech zachovali solidárněji než někteří členové Evropské unie. Byly velmi nápomocní tomu eh, celý proces uprchlíky řešit nějakým rozumným způsobem. A to jež od minulého roku a my jsme to velmi dobře zaznamenali a myslím si, že je důležité si to takto uvědomit. Otázka uprchlíků která je globální otázkou. Nyní hovoříme o uprchlících, o 12 milionech, týká se to oblasti kolem Iráku, země jako Turecko, Libanon a Jordánsko nesou obzvláštní zátěž této věci. A jeden ze zdrojů, které vidíme, a proto pokud se podíváme na zeměpis, na geografickou situaci, tak je to samozřejmě zdroj, který postihuje zejména vaše země specifickým způsobem. Také vaše země se stal, stala specifickým cílem band převaděčů a proto je jasné, že to můžeme tento problém vyřešit pouze společně v evropské solidaritě, tak, aby to bylo únosné pro veškeré naše země. Vidíme, že se asi objeví nové trasy, které povedou ze severní Afriky. I zde tedy bude nutné mít úzkou evropskou spolupráci, pokud chceme zvládnout problém, který je v Líbii. Tak si musíme uvědomit, že, že v libijských přístavech islámský stát již převzal kontrolu nad převaděčskými bandami. Je z toho tedy nový podnikatelský model a proto je důležité a jsem rád, že chceme úzce spolupracovat a také vděčností jsem vzal na vědomí, že eh, tady na poslední summitu Velká Británie přišla s novými nápady, jak tedy spolupracovat evropsky, abychom toto mohli společně zvládat. Také z toho poznatku, že oni sami na britském ostrově to jaksi nevyřeší, že jsou si vědomi toho, že to je globální otázka a že to dokážeme vyřešit pouze společně. A je tedy to nutné pro nás, jako pro Evropskou unii, abychom skutečně společně zareagovali na tuto globální výzmu, neboť celosvětově je 60 milionů uprchlíků. Je třeba vytvořit mír na Blízkém východě, překonat problémy s rozvojem v Africe, a to můžeme pouze společně. Děkuji vám ještě jednou mnohokrát za to, že jsme mohli vést tuto debatu a byl bych rád, kdyby tato debata měla praktické důsledky v tom smyslu, že budeme tedy prakticky pokračovat v naší spolupráci. Děkuji mnohokrát. Kollegen, where is Fleckenstein? Milí kolegové, kde je pan Fleckenstein? A již ho vidíme. Nyní se dostáváme k bodu číslo čtyři, což je Albánie. Náš zpravodaj kolega Fleckenstein je přítomen. Hlasovat budeme, myslím, zítra ráno, ano, je 163 pozměňovacích návrhů a já jsem si jist, že pan Fleckenstein nález dobré řešení, které zakotvil do 17 kompromisů a nyní ho prosím, aby uvedl naší diskusi. Děkuji, pane předsedo. Návrh zprávy byl Afertu představen 16. února, kde proběhla první rozprava. Albánie má od června 2014 statut kandidátské země a komise očekává dostatečný pokrok v těch eh, hlavních klíčových pěti prioritách, tak, aby mohla zahájit přístupová jednání, respektive vyslobit své doporučení pro zahájení. Reforma soudnictví je momentálně obzvláštní priorita albánské vlády a je zajímavé, že pro 90 obyvatel je to nejdůležitější reforma, po které volejí. Zpráva hovoří o tom, že je důležité rychle začít, rychle přijat reformu soudnictví a rychle ji realizovat, ale je důležité také hledět na další reformní priority. Zpráva se opírá o těch pět klíčových reformních priorit a my jsme hovořili o těchto prioritách i 16 února, takže se tomu nebudu nyní i tomu detailně věnovat. Bylo předloženo 163 pozměňovacích návrhů, většina z nich pochází od stínových zpravodajů, kterým děkuji za konstruktivní spolupráci. Podpora E, byla pro vznik několika různých kompromisů, takže jsme tematicky doplnili obsah zprávy, pouze v některých bodech jsme se neschodli. Zejména se to týkalo pozměňovacích návrhů, které se obracely proti hlavnímu poselství mé zprávy, jako byl například návrh, jako byly například návrhy, které vyzývaly k tomu, aby se zastavil proces vyjednávání. A některé pozměňovací návrhy se mně nezdály politicky vyvážené, protože příliš zdůrazňovaly jednotlivé zájmy. S tím jsem měl problém. Jeden příklad e, za všechny, nebo dnes v diskuzi to bude hrát jistou roli, ano. Téma ochrany menšin je důležité téma, ale pokud začneme každou jednotlivou menšinu tematizovat a věnujeme jí vlastní odstavec, tak ta zpráva prostě příliš naroste, příliš se zúrovní aspekt menšin a nebude to dobře odrážet realitu v zemi z tohoto pohledu jsem prostě měl na tom či o tom místě jiný názor. Celkem jsme vypracovali 17 kompromisů, které pokrývají nejdůležitější aspekty zprávy a tím také albánského reformního procesu. Jde o nutnost mít konstruktivní politický dialog v Albánii. Jde o například příklad eh, zákon o kriminalizaci či reformní zpráva, reform, správní reforma, reforma soudnictví a samozřejmě boj proti korupci a organizovanému zločinu. Jistě i ochrana menšin a nediskriminace jsou důležité a mají své místo ve zprávě. Dále jsme se kriticky seznámili se zprávou o BSE ODHR k eh, posledním volbám. Role občanské společnosti, celkově demokracií a v rámci přístupového procesu do EU byla pro nás zvláště důležitá. Význam profesionálního pluralistického a nezávislého veřejného rozhlasu a veřejné televize pro nás, pro všechny, je to klíčový element. Bilaterální dobré vztahy se sousedními zeměmi a konstruktivní role Albánie v regionu, mimo jiné také při potírání islámské radikalizace a boji proti teroru, toto jsme, myslím, dostatečným způsobem ohodnotili. Stínovým zpravodajům společně se mnou se podařilo vypracovat o něch 17 kompromisů a to pouze během pol pouhých 30 minut a dohodli jsme se na kompromisech jednomyslně. I když na tom či onom místě máme poněkud odlišné názory, v zásadě si myslím, že máme celkem jednotné, jednotný názor na tuto zprávu a ukazuje to, že Albánie je na dobré cestě do Evropské unie, i když bychom si bývali přáli, aby ta či ona záležitost byla vyřešena lépe či rychleji. Ale všichni se shodneme na to, že ten směr, ten je správný a všichni z toho máme radost. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za to, že připravil dobré kompromisní návrhy a také za dobrou spolupráci během práce na pozměňovacích návrzích. 17 kompromisů pokrývá ta nejdůležitější témata, ty nejdůležitější věci. Eh, chtěl bych ocenit tu vyváženost celkového znění. Jsem rád, že tato zpráva vyznívá i jako podpora Albánie, je potřeba prosadit určité reformy a Evropský parlament by měl apelovat na politiky, aby to prosadili. Zejména bychom měli zmínit reformu soudnictví, která se e, velice projednávala, respektive je to jedno z nejvíce projednávaných témat v této zprávě a jsem rád, že se nám podařilo nalézt správný jazyk. Benátská komise vydala svoji zprávu před několika dny a toto se snad stane dobrým vodítkem pro reformy. Pokud jde o další témata, tak jsem rád, že se nám podařilo nalézt dobrý kompromis k tématům, jako je organizovaný zločin či korupce a potřebu reagovat na doporučení OECD k otázkám regionální spolupráce. Dále bych chtěl upozornit na jednu věc, kterou vnímám jako trošku problematickou, a to jsou nedávné novely ehm, legislativy týkající se médií a generálního ředitele státní televize. Znepokojuje mě nedávný vývoj, kdy zákon o výběru generálního ředitele eh, státní televize byl pozměněn a to ne příliš formou koncenzu. Obávám se, že by to mohlo vést k tomu, že eh, tato státní televize bude politizována. Máme už špatné zkušenosti ze zemí jako Makedonie. Navrhl jsem ústní pozměňovací návrh ke kompromisnímu návrhu číslo 14. Také nás jsem navrhl další dva ústní pozměňovací návrhy, které jsou jenom věcné. Za prvé E, zákon o dekriminalizaci, který už byl přijat, takže to bychom měli přivítat. A druhá věc se týká e, oznamovatelů, což je legislativa, která zatím byla teprve navržena a nikoli schválena. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much, thank you very much, miss. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem si ani nevšimla, tak snad to není problém. Dobrá, já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji Fleckensteinovi a stínovým zpravodajům za jejich úsilí na vypracování kompromisních návrhů k této pozitivní zprávě o Albánii. Chtěla bych říci, že zde hovořím jménem pana Kjučuka, který byl stínovým zpravodajem pro tuto zprávu. Já myslím, že tato zpráva určitě oceňuje příspěvek Albánie ke stabilizaci a nastavení dobrých vztahů s sousedními státy. V oblasti domácí politiky Albánie splnila už řadu kritérií EU pro integraci, a to je ve zprávě náležitě uvedeno a promítá se to do 17 kompromisních návrhů. Nicméně udržitelný dialog s ostatními partnery ohledně reform je naprosto zásadní, aby bylo dosaženo dalšího pokroku v oblasti přístupového procesu k EU. Pozměňovací návrhy jasně ukazují, které problémy Albánie musí řešit a které pozitivní kroky vláda přijala proto, aby je vyřešila země potřebuje skonsolidovat klíčové priority, které je potřeba zajistit pro zahájení přístupových jednání, zejména reforma soudnictví, boj s korupcí a depolitizace státní zprávy. Závěrem lze říci, že je důležité podpořit pozměňovací návrhy, které eh, prosazují potřebu chránit etnická práva všech menšin a etnických komunit, podpořit sociální začlenování romské menšiny a ostatních zranitelných skupin. Děkuji mnohokrát. Poštovana predsedujoča, eh, predsedujoči, eh, govorim v imenu... Děkuji. Hovořím jménem kolegy Tamaševiče, který dnes nemůže být na schůzi našeho výboru. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji Knutovi Fleckensteinovi za vynikající spolupráci a děkuji rovněž dalším kolegům, stínovým zpravodajům. Musím říci, že jsme se velkou většinou pozměňovacích návrhů dobře srozuměni, spokojeni, a v předslovu k usnesení řekl již pan zpravodaj, že Albánie je zemí, která v posledních letech eh, udělala velký pokrok, což se odrazilo v tom, že před dvěma lety dostala status kandidátské země i na přes. Navzory tomu jsou ovšem tady v této zemi další výzvy, je nutné jednat rychle a efektivně, aby Albánie zůstala na úspěšné cestě směrem k členství v Evropské unii. Na tomto místě několik slov k pozměňovacím návrhům. Nejdříve číslo 16. Tady se hovoří o bezpečné zemi. Naše politická skupina má jisté výhrady k tomu, aby Albánie byla na seznamu bezpečných zemích. Na AFETu a dalším výboru ještě probíhá debata o tomto tématu. Konečné rozhodnutí ještě nepadlo, proto navrhuji, abychom vypustili poslední část tohoto kompromisu teprve až spadne rozhodnutí na výboru Liba a AFED, konečné rozhodnutí, tak můžeme zvažovat, eh, zda se k tomu vyjádřit. Ale jinak musím říct, že politická skupina zelených je spokojená s kompromisy a eh, také jsme rádi, že ve zprávě se zmiňuje i na několika místech ekologická problematika. Mám tím například, například pozměňovací návrh, který říká, jak důležitá je ekologická problematika. Například se jedná o výstavbu přehrady na chráněném úseku řeky. Podle nás je to v rozporu s evropskými environmentálními standardy a s eh, evropskou environmentální legislativou. To jsme chtěli poznamenat. Jinak podporujeme výrobu zelené energie, ale ne za každou cenu a hlavně ne v případě, kdy to porušuje environmentální standardy. Proto posím kolegy ze ostatní frakcí a vyzývám je, aby podpořili pozměňující návrh, který toto řeší eh, a také podpořili naše dva pozměňovací návrhy, návrhy zelených, které právě jak si více odráží problematiku ekologickou. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. My tady dnes hovoříme o tom, jakého pokroku dosáhla Albánie. pokud jde o přibližování k Evropské unii. Musíme ocenit pozitivní roli, kterou Albánie sehrává v tomto regionu. Musíme ocenit pozitivní vztahy, které eh, panují i s, s Řeckem. Nicméně Eh, je tady stále ta přetrvávající eh, situace omezování práv řecké menšiny v eh, Albánii. A také se řeší otázka hranice výhradní ekonomické zóny mezi oběma zeměmi. Takže to jsou obtíže, k nímž se přidávají ještě aktuální potíže, tedy především příliv migrantů. Takže toto jsou tři důvody, které vedou k tomu, že nemůžeme zprávu v současné podobě podpořit. Pane předsedo, jenom tři věty z mé strany. Tři věci bych tady rád načetl. Za prvé, všichni jsme se shodli na tom, že zejména co se týče reformy soudnictví, poprosíme komisi, aby velmi pečlivě monitorovala, jak se věc vyvíjí a sledovala, E, to, zda skutečně dochází k pokroku v této oblasti či ne, aby nám takto byla nápomocná. Pokud bychom my nějakým způsobem mohli to podpořit, aby nás informovala. E, společně s kolegou Kukanem zítra předložíme ústní návrh, který se týká kompromisu číslo 6, a to je, že tam chceme vypustit tři slova, která se zabývají tím enforcementem, tedy vymáháním and its enforcement, to jsou ona tři slova. Protože pokud skutečně bychom museli čekat, až vše bude implementováno a vše stoupí v platnost, tak to bude skutečně trvat dlouho, ale my tak dlouho čekat nechceme. Nechceme tak dlouho čekat a teprve pak zahájit přístupová jednání. My chceme, aby to bylo rozhodnuto v parlamentu, aby to bylo přijato velkou většinou. Chceme, aby začala ta implementace, aby se zahájil ten implementační proces, ale čekat na to, až vše bude skutečně implementováno, to si myslím by nebylo spravedlivé vůči této zemi, neboť dobře víme, jak velký úkol to je. Taková poslední věta eh, týká se to toho, o čem hovořil pan Kukan, je to ten mediální zákon a to, jakým způsobem byl jmenován generální ředitel. Dávám vám za pravdu. Také bych si představoval jinou legislativu, eh, a totiž tu, která tam platila předtím, ta by byla jistě vhodnější, ale musíme být spravedliví a vidět, jak dlouho část politické třídy v Albánii prostě prováděl obstrukce v této věci a je, ono je nutné prostě takovýto post obsadit, nemůže se čekat neustále po mnoho let, takže v zásadě s vámi souhlasím, ale ten kontext, to, co se odehrálo předtím, k plnému chápání té problematiky také patří. Děkuji. Bosnia Herzegovina a nyní se dostáváme k Bosně a Hercegovině a slovo má Christian Preda. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také všem politickým skupinám za to, že v minulých týdnech v rámci rozšířeného předsednictva podpořili vyslání delegace našeho výboru do Bosny a Hercegoviny. A nyní k pozměňovacím návrhům. Bylo předloženo 169 pozměňovacích návrhů. Já děkuji všem kolegům eh, za jejich zájem o mou zprávu, což je srovnatelné s tím, co se odehrálo i minulý rok. Bosna a Hercegovina je tedy předmětem stáleho zájmu našeho výboru. Já jsem se pokusil zapracovat do kompromisu co možná nejvíce pozměňovacích návrhů a tak vzniklo 19 kompromisů, které pokrývají 115 původně předložených pozměňovacích návrhů. Což je, myslím, známkou toho, že veškeré politické skupiny se skutečně snažily o to, abychom vyvinuli vizi, která se bude opírat o konsenzus. A nyní detailně k obsahu pozměňovacích návrhů. Na tomto místě chci poděkovat stínovým zpravodajům jednotlivých politických skupin a také předsedovi delegace pro Bosnu a Hercegovinu a Kosovo. Děkuji tedy panu Piculovi který eh, spolupracoval také s námi a se stínovými zpravodaji. V některých pozměňovacích návrzích šlo například o předložení oficiální žádosti o vstup, o koordinační mechanismy, o přizpůsobení dohody o stabilizace a přidružení po vstupu Chorvatska do EU, Ehm, k tomu jsme vypracovali kompromisy 1 a 2, kde požadujeme neomezenou podporu evropské cesty Bosny a Hercegoviny. A rád bych zúraznil ještě jednu věc. Ve stejném týdnu, kdy Rada Evropy uzavřela dohodu s Kamerunem, je to ten s Kamerunem, tedy je to ten ta snaha vyhnout se Brexitu, ve stejném týdnu Bosna a Hercegovina požádala o vstup. To je velice symbolické. Je to takové symbolické gesto vůči Bosně a Hercegovině. To byl začátek týdne a konec týdne byla dohoda s panem Cameronem. Tedy my jsme uvítali předložení oficiální žádosti o členství a e, prosíme, aby tedy komise co možná nejrychleji rada proskoumala tuto zádost. Víme, že dojde ke zaslání dotazníků, že si to vyžádá mnoho práce, ale tato práce může mít nyní zahájena. Kompromis číslo dvě bere mimo jiné na vědomí, že rada se bude, eh, bude tedy, tedy provádět jednání, poradní jednání z komisie, že je třeba, aby Bosna Hercegovina pokročila v koordinačním mechanismu a v přizpůsobení komorční části dohody o stabilizaci a přidlužení důsledků přistoupení Chorvatska do EU. To jsou dvě zásadní věci. Tyto dvě věci by potom mohly ulehčit schodu v radě. Podle nás musí koordinační mechanismus být neprodleně eh, přizpůsoben všemi stranami, to je zcela zásadní věc. Přístupový proces se této věci nevyhne. A dále důsledné provádění reformní agendy je také důležitá věc, která bude určovat to, jakým způsobem se postavíme k žádosti o členství. Komisař Hahn je momentálně v Sarajevu, kde projednává veškeré tyto záležitosti. A dále čekáme na odpověď, která se týká otázky koordinačního mechanismu. To je důležité proto, aby veškeří partneři dospěli k vzájemnému porozumění. Několik slov ke kompromisu číslo 3. Zde se hovoří o tom, že je nutné, abychom měli paralelně další provádění politických reform, které povedou k tomu, že Bosna Hercegovina bude fungující stát s veškerými právy všech občanů, nezávisle na to, jaký je jejich náboženský či politický kontext. Tady se zohlední různé body, které je třeba Eh, zohlednit evropské aky, kodaňská kritéria, Evropská umluva o lidských právech. Dále se hovoří o tom, že je důležité podporovat evropské hodnoty, podporovat dodržování zásad, jako je federalismus, decentralizace, legitimní reprezentace což jsou všechno body, na které jsme poukazovali již minulý rok. Jsem poněkud zklamán skutečností, že jsme se neschodli na kompromisu u parlamentních voleb, zejména eh, tedy u komunální voleb, což jsou pozměňovací návrhy 169, 109. Já osobně jsem toho názoru, že by nebylo problémem zmínit, že je důležité, aby veškeré konstitutivní národnosti a občané měli své legitimní zastoupení. sociální frakce. Jde pouze o to, abychom zdůraznili, že volby, zejména místní volby, by měly zohlednit nutnost legitimní reprezentace. Dále kompromis číslo 4. Tady se hovoří o otázce referenda, který se týká Republiky Srbska. Republiky Srbské, o tom jsme také již hovořili, toto referendum by ohrozilo evropskou cestu Bosny a Hercegoviny frakce předložené mnoho pozměňovacích návrhů, kde se jednalo zejména o boji proti korupci. To je velice citlivá záležitost, nezávislost soudnictví, boj proti organizovému zločinu. Vždy, když hovoříme o korupci, tak já zdůrazňuji, že je to v první řadě problém politických stran. Tady je důležité, aby samé politické strany byly aktivní a něco proti korupci udělali a Zdali se korupce, neboť zdroj, původ korupce je skutečně v samotných politických stranách, bohužel. Nemohu tady detailně probírat veškerý kompromisní návrh. Ještě bych zmínil číslo 11, kde zde jde o zásadní pokroky v oblasti lidských práv. Zcela cíleně tady hovoříme o diskriminaci, a opíráme se o rozsudek Štrasburského soudu a litujeme, že stále ještě nebyl vykonán. A dále kompromis 16. Tady se říká, že jsme velice znepokojeni s ohledem na situaci svobody projevu a médií, že je nutné, aby existovala v zemi svobodná a profesionální média. Tento kompromis také hovoří o velice obtížné <laughs> abych tak řekl, neudržitelné finanční situaci veřejně právních institucí, což je velmi znepokojivé. Já bych zde svůj projev ukončila. Doufám, že zítra odhlasujeme velice dobrou zprávu, která pomůže Bosně a Hercegovině. Děkuji. Also ersten Redner. Děkuji, pane předsedo, jenom velice stručně. Děkuji panu eh, zpravodaji za velice dobrou zprávu, eh, práci na této zprávě. Já jsem rád, že tato zpráva odráží výsledky, eh, kterých se podařilo dosáhnout, pokud o Bosnu a Horcegovinu v posledním měsíci. Ale samozřejmě musíme zapracovat na celé věce dále, abychom přiblížili zemi k Evropské unii. Reformní proces v zemi jde ruku v ruce s pokroky směrem k evropskému členství. Bosna a Hercegovina se musí soustředit na reformu soudnictví a musí bojovat s korupcí. Tato zpráva správně vypichuje obě dvě záležitosti. Pokud se nepodaří eh, implementovat eh, výsledek rozhodnutí v případu Sejdy Finči nebude situace napravená. Zároveň ještě doplním, že naším hlavním cílem zůstává to, že chceme podpořit Bosnu a Hercegovinu v tom, aby se staly zemí, která funguje inkluzivně pro všechny své občany a nejenom pro některé skupiny. Dále chci zdůraznit význam meziparlamentní spolupráce mezi externími orgány a doufám, že SAPC nakonec chválí jednací řád eh, svého výboru. Děkuji, pane předsedo. Thank you, chair. Let... Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve poděkovat panu kolegovi Predovi za odvedenou práci. Děkuji také za spolupráci nad kompromisními návrhy, protože většina našich pozměňovacích návrhů, z návrhů do nich byla zapracována. Důležité je to, že považujeme boj eh, za eh, boj s korupcí a inkluzivitu ve vzdělávání za naši prioritu. Hovoříme o tom, že třeba posílit etnické skupiny, další minority jako LGBTI, pluralitu médií a tak dále. Dále ovšem navrhujeme udělené hlasování o pozměňovacího návrhu 109, což se týká návrhu volebního zákona. My zde navrhujeme, abychom odstranili slova eh, tři samozprávné celky a další, eh, což eh, by bylo v rozporu, pokud bychom tak neučinili, bylo by to v rozporu s Daytonskou smlouvou. Nicméně myslíme si, že bychom tedy neměli poukazovat na tento nový návrh volebního zákona v této zprávě. Evropský parlament totiž vždy jasně říkal, že otázka eh, etnicity a práva na hlasování na základě etnika, to je věc, která musí zmizet eh, z z místní legislativy, protože je to v rozporu s výnosem eh, Soudu pro lidská práva, konkrétně v případu Sejdič Finči. Takže pokud chceme být důslední, v signálech, které vysíláme, měli bychom vždy odkazovat na všechny občany, jich se tento nový návrh volebního zákona dotýká. Celkově se tedy myslím, že jde jinak o zprávu konsenzuální, vítáme pokrok e, Bosny a zdůrazňujeme oblasti, kde je potřeba ještě zapracovat na reformách. A na závěr bych chtěla říci, že Evropský parlament má obrovskou výhodu, že může informovat eh, o pokroku jakékoliv jiné země, a to objektivně a nestraně. Musíme si tuto roli uchovat, pokud máme být vnímáni jako důvěryhodní partneři pro eh, naše eh, protistrany tentokrát v Bosně a Hercegovině. SAD tedy trvá na tom, že třeba usilovat v Evropě o stabilitu a mír, kde o Evropu, kde jsou zaručena práva všech, tedy i všech občanů Bosny a Hercegoviny. Děkuji. Pan předseda bez mikrofonu. Děkuji. Já chci nejprve omluvit pana Radose, že tady dnes nemůže být a za druhé chci poděkovat panu Predovi za 19 velice vyvážených kompromisních návrhů. Děkuji také, také stínovým zpravodajům za eh, dobrá eh, jednání. Při této příležitosti bych chtěla ještě jednou ocenit eh, to, že Bosná Hercegovina podala žádost o přistoupení k Evropské unii a že tak podpořila i naši vlastní snahu podpořit tuto zemi na cestě k Evropské unii. Bosna Hercegovina dosáhla zásadního pokroku, ale situace zůstává komplikovaná. Stále není jasné, jakým způsobem bude fungovat mechanismus koordinace. Země má eh, celou řadu nefunkčností, potýká se s chudobou, s komplikovanou strukturou a toto vše jsou zásadní eh, výzvy, eh, s nimiž se potýká celý proces vyjednávání s Evropskou unii. Proces přistoupení sám o sobě by mohl pomoci vyřešit tyto problémy. A my bychom rádi poukázali na znepokojivou eh, situaci 84 tisíc vnitřně vysídlených osob, což je obrovský počet eh, eh, uprchlíků z Bosny a Hercegoviny v sousedních státech v EU i jinde ve světě a také značně vysoký počet pohřešovaných osob a pomalý pokrok v nápravě této situace. Myslíme si, že místní úřady musí zahájit intenzivní spolupráci mezi dvěma samozprávnými celky a posílit eh, dosavadní úsilí v této oblasti. Děkuji. Spoštovani, Nejprve bych. se Želuji zachvalit reporterů. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval panu zpravodaji Predovi a stínovým zpravodajům za konstruktivní dialog a dobrou spolupráci. Diskuse, které jsme vedli na našich jednáních, byly velice zajímavé. Dospěli jsme k určitým dohodám a také jsme nějak zvládli e, v jiných případech ustát naše rozdíly. Země by měla více bojovat s korupcí, organizovaným zločinem, měla by zlepšit stav své ekonomiky, měla by e, také snížit počet nezaměstnaných. Toto jsou všechno důvody, proč lidé tuto zemi opouštějí. Také je potřeba eh, se více zasadit o to, aby bylo nezávislé soudnictví. Například případ Radočič by mohl být politicky motivován a mohl by představovat problém z pohledu nezávislého soudnictví. Mohl bych zmínit i jiné věci, jiná témata, ale nechci, aby to vyznívalo příliš negativně. Myslím, že pan zpravodaj se e, pokusil ten text zaměřit více pozitivně a my bychom měli se pokusit o to samé v naší úloze stínových zpravodajů. Tato země nyní oficiálně požádala o členství v Evropské unii a já uh, myslím, že toto by mohlo přispět ke zlepšení situace, ale zároveň musíme eh, pracovat společně s Bosnou a Hercegovinou. A nyní se podívám na kompromisní návrhy. Ve většině případů se nám podařilo dosáhnout konsensu, ale eh, v některých kompromisních pozměňovacích návrzích s textem nesouhlasíme. To je například návrh číslo 3, kde se hovoří o určitých principech uplatňovaných v této zemi. Je tam zmíněn případ Sejdič Finči. A já myslím, že příslušné instituce by měly převzít svoji odpovědnost. My bychom jim měli pomoci ve vykonávání jejich úkolů a to ne, nebude možné jenom pokud se budeme držet etnického principu. To je něco, co vede pouze k diskriminaci a brzdí možnosti dalšího pokroku ve směřování k Evropské unii. Pokud ten text zůstane ve stávajícím znění, nemůžeme usnesení na hlasování podpořit. Dále bych chtěl zmínit kompromisní návrh číslo 18, který e, se dotýká environmentálních aspektů. My jsme s tím textem spokojeni, ale je tam zmíněn pouze bosenský brod a to není jediný problém v této zemi. Pokud bude mít někdo zájem, my můžeme poskytnout celý seznam těch problematických záležitostí a bylo by dobré, kdyby se to ve zprávě promítlo. Děkuji. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Prije svega želim čestitati našem kolegi. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat panu zpravodaji a stínovým zpravodajům za odvedenou práci. A také chci poděkovat panu Piculovi, vedoucímu delegace pro Bosnu a Hercegovinu. Důležitá věc je, že nyní, kdy komise zveřejnila svou zprávu o pokroku Bosny a Hercegoviny s ohledem na to, že v únoru Bosna a Hercegovina požádala o členství v této souvislosti je důležité říci radě, respektive holandskému předsednictví, aby žádost Bosny a Hercegoviny zpracovali s ohledem na článek 49 a také číslo 16 smlouvy o fungování Evropské unie. Je tedy potřeba, aby e, s touto žádostí bylo bezodkladně naloženo, aby byla bezodkladně vyřízena na radě. Je tedy důležité, aby za holandského předsednictví rada požádala komisi o vypracování stanoviska k této žádosti. Já jsem přesvědčen, že SAA v tomto procesu uh, by mělo sehrát zásadní roli, tedy stabilizační a asociační dohoda. Je zřejmé, že Bosně a Hercegovině musí proběhnout ještě další reformy a právě v této souvislosti je potřeba rozeslat příslušné dotazníky. Uh, proces rozšíření, respektive přístupu nové země je velice náročný, ale eh, s ohledem na angažovanost a eh, zapojení příslušných orgánů je třeba konstatovat, že pro Bosnu a Hercegovinu je toto naprosto zásadní. Vstup do Evropské unie není e, zásadní věcí jenom pro občany, ale je velmi důležitý pro samotnou existenci této země jako takové, právě s ohledem na separatistické tendence. Víme, že pan Kán podobně jako v loňském roce má určité e, výhrady, pokud jde o jednotlivé celky, ale tato dohoda mm, v zásadě se snaží zohlednit realitu v této zemi a zároveň proti tomu stojí snahy některých národů o to, jak by to mělo vypadat. Pochopitelně je třeba respektovat ústavu Měli bychom trvat na rovnoprávnosti jednotlivých národů. S potěšením eh, se dozvídám, že dnes je v Sarajevu pan komisař Hán. Věřím, že jeho setkání s příslušnými eh, institucemi bude mít pozitivní dopad na celý proces pomůže nejenom nastartovat nový přístup k reformám, ale že eh, rovněž mm, bude moci hovořit s panem Izebekovičem a podpořit směřování na této cestě a podpořit koordinační mechanismy na všech úrovních. Dále bych chtěl zmínit eh, důležitou otázku navracení všech uprchlíků do eh, Bosny a Hercegoviny, zejména pokud jde o Chorvaty a Bosňany. Doposud no, to není zcela uspokojivé, bylo si se dosaženo určitého pokroku, oceňují práci pana Čordaše, nicméně mezinárodní společenství by mělo na pomoci pro vytvoření příznivých podmínek pro tento návrat, tak aby bylo možné ho v plné míře zajistit a realizovat. Ten pokrok by měl být mnohem více viditelný a hmatatelný. Také doufám, že další rozhovory mezi politickými stranami a subjekty přispějí k tomu, že bude přijat nový volební zákon, který je nezbytný pro náležité fungování této země. Rovněž doufám, že během jednání s komisí bude nalezeno řešení eh, pro různé aspekty stabilizační a asociační dohody. My jsme tento proces prožívali i v Chorvatsku, kdy vedeme jednání už poslední dva roky a do budoucna se ze všech sil budeme snažit o to, aby Bosna a Hercegovina se dále přiblížila k Evropské unii a to co nejdříve. Děkuji. Hvala gospodine predsjedniče. Nakon kruga pregovora pohvalio bi napor Děkuji. Po prvním kole vyjednávání bych chtěl ocenit práci pana Predy. Zpracovala velice dobrou a objektivní zprávu k Bosně a Hercegovině. V loňském roce jsme byli svědky pozitivního vývoje. Závazek eh, všech eh, politických představitelů vedl k tomu, že došlo k podepsání eh, dohody o reformách. Poté, co byla podepsána dohoda o stabilizaci a přidružení. Bosna a Hercegovina se podala žádost o členství. A to je další doklad toho, že se tato země snaží vymanit ze slepé uličky Daytonské dohody. Všichni bychom měli tuto žádost podpořit. Očekáváme, že pan Hahn uspěje při vyjednávání s představiteli Bosny a Hercegoviny provádění reform a implementace dohody o stabilizaci a přidružení, eh, to vše teprve má být potvrzeno. Dále také přetrvávají určité nevyřešené záležitosti. Dlouho čekáme na výsledky sčítání lidu. lidu. Doposavat eh, Nebylo tedy možné, aby eh, Bosna a Hercegovina využila těchto údajů eh, k podpoře eh, budování infrastruktury. Je potřeba zlepšit ochranu oznamovatelů. A další velice důležitá reforma je reforma soudnictví. Měli bychom také na pomoci reformě ústavy, která by umožnila, aby se z Bosny a Hercegoviny stal funkční federální stát na základě subsidiarity a rovnosti všech svých ustavujících národů a všech svých občanů. Je mi velice líto, že jsme prozatím nedokázali vytvořit společný orgán mezi Bosnou a Hercegovinou a Evropským parlamentem. Nicméně nemůžeme akceptovat ustanovení Daytonské dohody, která předpokládá sčítání na eh, etnickém základě. Já doufám, že se nám další spolupráci podpoří, podaří pod, eh, podpořit eh, členství v Evropské unii pro tuto zemi. Děkuji jenom eh, stručně místo pana Kána, který je naším stínovým eh, zpravodajem, který vždy vystupuje za naši frakci, když jde o tyto mm, citlivé záležitosti a termíny typu ustavující národy. Já jsem se vyslechl pečlivě pana Plenkoviče i pana Predu a moje frakce eh, se rozhodla, že budeme chtít eh, vytvořit takový kompromis, který bude pro všechny frakce přijatelný. Na jedné straně chceme zajistit eh, dotržování Daytonu a ústavy, o tom hovořil pan Plenkovič, na druhé straně eh, doufáme, že nastane doba, kdy Bosna Hercegovina vstoupí do Evropské unie. V loňském roce jakožto frakce jsme zjistili, že bylo dobře, že jsme eh, nezmiňovali v naší zprávě ustavující národy, nicméně celý výbor nebo parlament takto nesmýšlel a někteří poslanci našeho výboru, někteří i z naší frakce zastávali opačný názor. Takže to, co eh, pan Kán se snažil vyjednat eh, v letošním roce, je, aby tam byla zmínka v o ustavujících eh, národech, ale abychom k tomu přijali kompromisní návrh. Myslíme si, že bychom měli eh, se omezit na jeden jediný odkaz. Já tady vyzývám EPP a další kolegy. Já chci říct, že jsme jako frakce tedy změnili názor a usilujeme o dosažení kompromisu v této věci a bylo by tedy dobré, kdybychom se společně jako všechny frakce pokusili dosáhnout koncenzu, protože nakonec eh, oslovujeme různé politické eh, frakce a skupiny v Bosně a Hercegovině a tím, že se shodneme, tak myslím, že ukážeme velice dobrý příklad eh, konsenzuálního jednání také politikům v Bosně a Hercegovině. Děkuji mnohokrát. A slovo má nyní komise. Yeah, thank you. Just uh, very brief. Děkuji jenom velice stručně k této záležitosti ustavujících národů. Evropská komise interpretovala žádost o členství Bosny a Hercegoviny jako jasný závazek, že přejdou od Daytonské dohody k Bruselu. To znamená, že se sníží eh, etnický prvek a naopak se navýší občanský eh, prvek v ústavě. Takže přenaná snaha zdůrazňovat ten blokační mechanismus a ustavující národy, což jsou provázané věci a vede to k dysfunkčnosti celého státu, to musíme překonat eh, a musí to země překonat, pokud eh, bude chtít směřovat k Evropské unii. To je tedy náš názor, a myslím si, že eh, příliš velký důraz skladený na ustavující národy eh, nenapomůže eh, většímu přiblížení země k Evropské unii a ne, neumožní to, aby tento stát dobře fungoval v budoucnosti v rámci Evropské unie. Mr. Preda. Pan Preda. Ne, já jsem sešel Schaffhauser, tak jsem se již obával. Ne, je to v pořádku, takže děkuji, děkuji za veškerá vystoupení. Je podněkud obtížné z nich učinit syntézu, protože si myslím, že jsme nepracovali nějak špatně a to, co mohu konstatovat, je, že vidíte, že minulý rok všichni se shodli na tom, že bych chtěm, že chceme tak trochu odsunout stranou tu debatu o té, o té reformě politické, ústavní a že jsme se shodli na tom, že se chceme soustředit na socioekonomické reformy. Abych to takto formuloval a to se líbilo takto velmi dobře i sociálním demokratům. Nyní máme takovou nejasnost či rozdíl v našich názorech v tom smyslu, že chceme opět hovořit o těch ústavujících národech, což je samozřejmě propojeno s otázkou struktury e, ústavy a také s otázkou toho převládajícího názoru, v tom smyslu, že je třeba, aby se učinili eh, pokroky také v oblasti politické a také v oblasti ústavní. Já jsem byl eh, vždy proto, aby se sociální demokraté pohli a aby akceptovali, že je vhodné poukázat na ustavující národy. A já samozřejmě jak si souhlasím s argumentem Richarda Howita. Eh, v textu zprávy je, stačí tedy jeden bod zmínit pouze jeden, jedenkrát. A já si myslím, že i v 99% případů si socialisté přejí mít vždy totéž ve všech textech třikrát nebo čtyřikrát. Takže já jim rád, jak si vyjdu vstříc, ale na druhou stranu nechci to tady opakovat několikrát. Budeme tedy o tom muset hlasovat. Také i o volebním zákonu, to také souvisí s tou otázkou ustavujících návodů národů. Promiňte, ten vlastní problém ovšem spočívá v tom, že veškerá tato práce je blokována tím, co popsal pan Picula, a totiž veškerými těmi nenávistnými postoji. Ano, blokáda existuje. A ztrácí se skutečně mnoho času. Údaje sčítání obyvatel se spochybňují, ale já si nemyslím, že takto můžeme Bosně a Hercegovině pomoci. Poukaz na ústavní rámec, alespoň někdo se nám snaží namluvit, že poukaz na ústavní rámec není až tak důležitý, že důležité jsou jednotlivé národy, etnika. Já si myslím, že pokud hovoříme o ustavujících národech, tak se nejedná pouze o etnika o menšiny, o národnosti. Tady e, je to třeba vidět v souvislosti s etnizací politiky. Já to přesně nechápu, nechápu, proč jste ve svém postoji natolik rigidní. A e, před chvíli to zmínila také komise. Já si nemyslím, že pokud e, poukážeme na ustavující národy, že to znamená etnizaci politiky. neboť eh, v opačném případě ztroskotají veškerá důležitá politická vyjednávání v této zemi, pokud nebudeme mluvit pravdu. Takže s velkým, eh, velmi, velmi s velkým napětím očekávám a netrpělivě očekávám zítřejší hlasování. Děkuji všem přátelům ze všech frakcí za jejich úsilí. A Doufám, že tedy nalezneme společný kompromis. 169 pozměňovacích návrhů bylo celkové číslo a 115 z nich jsme dokázali zapracovat do kompromisu, takže to si myslím není vůbec špatné. Děkuji. Pan Plenkovič má nenavzory předpisům, tedy ještě jednou poprosil o slovo, takže prosím. Ano, já bych chtěl jenom okomentovat jednu věc, která je taková poměrně citlivá politická záležitost a souhlasím s tím, co říká pan Préda, ale eh, jenom k tomu, co řekla komise. My pochopitelně velmi usilovně pracujeme na tom, abychom posunuli Bosnu od Daytonské dohody směrem k Bruselu. A děláme to stejně jako vy na každodenní bázi. Ale byli bychom rádi, kdybyste nám mohli sdělit, jaké hlavní věci dnes pan komisař Hán diskutoval dnes v Sarajevu. Ta otázka ustavujících národů to není něco zastaralého, to je stále velice aktuální. A potom další věc. Byl bych rád, kdyby eh, jste dostali příslušný mandát od rady pro vaši práci. Komise byla velice vstřícná ve chvíli, kdy se předkládala formální záležitost Bosny a Hercegoviny o členství v EU, ale jak se říká francouzsky, to není něco, co bylo samozřejmé úplně od začátku. Čili velmi rádi vidíme, že komise se snaží pracovat na tom, aby se věci posunuly od Daytonu k Bruselu, ale je opravdu potřeba zajistit a respektovat rovnoprávnost všech národů. Děkuji. Děkuji mnohokrát. To je skutečně, skutečně to rozhodnutí, že chceme překročit Dayton, protože Dayton to není skutečné řešení byl dostatečný pro to, když šlo o to ukončit válku, ale není dostatečný, dostatečný pro utváření budoucnosti. Takže potřebujeme tento skok za pomoci minerální, ale samozřejmě to musí být zejména vnitřní proces samotné zemi, v Bosně a Hercegovině. Bez takovýchto snah nevidím velké šance na to, aby Bosna a Hercegovina pokročila směrem k členství. To se myslím je zcela jasné. Je to tedy v jejich rukou. Neměli bychom tady vytvářet nějaké falešné naděje tam, kde nejsou ospravedlněné. A myslím si, že nebude EU ochotná se dále rozšiřovat, pokud tyto problémy, tyto zásadní problémy nebudou předem vyřešeny. Jsme přijali příliš mnoho zemí, kde se nám nepodařilo ty problémy dořešit po přijetí. Respektive nyní na tom pracujeme, ale jsou to procesy, které nebyly dořešeny během vyjednávacího ani během ratifikačního procesu. Já si myslím, že nemusíme toto opakovat v případě Bosny a Hercegoviny. A taková poznámka. Právě jsem obdržel sdělení, že dřívější noviny zvěstí, a to byly dřívější vládní noviny, tam se říká, že delegace Evropského parlamentu v Dubnu navštíví hospodářskou konferenci na Krymu. Já bych s vaším dovolením konstatoval, že to není delegace Evropského parlamentu, že to jsou jednotliví, jistí jednotliví zástupci, kteří tam pojedou, kteří jsou rovněž poslanci našeho parlamentu, ale tato rozhodně nemohou si nárokovat se tam prezentovat jako zástupci Evropského parlamentu, takže pokud se mnou souhlasíte na vhodném místě, to takto konstatujeme, buď toto vyvěsíme na webovou stránku, někde to prostě sdělíme, aby to bylo jasné. Děkuji. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je bod číslo 6. To je nová inovativní strategie pro budoucnost, eh, pro obchod a investice, která je zaměřená do budoucnosti forward-looking, innovating in future. Já jsem tedy sám nikdy neviděl žádnou takovou do budoucna hledící strategii, ale uvidíme. Moc logicky mi to nezní. Tady je zpravodajkou paní Tokia Saifi, takže jí tímto předávám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za vaše úvodní poznámky, milí kolegové. E, obchodní politika Evropské unie e, patří také k, do její zahraniční politiky, nebo jde o to zahájit hodnoty Evropské unie. O této zásadě se již hovořilo v nové e, obchodní strategii Evropské unie z října minulého roku. Já jsem nyní zpravodajkou k této obchodní strategii Evropské unie pro další roky. Ve svém stanovisku jsem chtěla něco říci zejména o mezinárodním obchodu z perspektivy zahraniční politiky a z perspektivy mezinárodních interakcí. Každý odstavec mého stanoviska rozvádí jednu ústřední myšlenku. Tady je důležité zrůzadnit, je důležité, aby mezi politikami Evropské unie byla koherentnost a zároveň koherentnost mezi politikami EU a příspěvkem obchodní politiky EU v oblasti podporování hodnot naší unie. Dále chci říct, že byly velmi důležité, aby obchodní dohody byly dobrým způsobem implementovány, zejména kapitoly, které se týkají udržitelného rozvoje a E, to jsou kapitoly, které v sobě mají vysoké ekologické standardy. Dobrá koordinace mezi jednotlivými antéry je rovněž důležitá v oblasti zahraniční politiky EU a Evropská unie e, se musí více snažit o větší transparentnost. K stanovisku bylo předloženo 56 pozměňovacích návrhů. Pracujeme na 14 kompromisech, které pokrývají velkou část veškerých předloženích pozměňovacích návrhů. Já doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody mezi jednotlivými frakcemi a děkuji stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci. Jejich poznámky zahrnu a zohledním v konečné podobě textu. Děkuji. Předseda bez mikrofonu. Grazie, sostituisco. Děkuji. Já jsem tady místo kolegy Wenfei, který se omlouvá uh, za svoji absenci. Děkujeme paní zpravodajce Saifi za její práci. Myslíme si, že vypracovala velmi dobrý, vyvážený text. Zejména příznivě se stavíme k tomu, že mezinárodní obchod je vnímán jako určitý nástroj ekonomické demokracie, podpora základních práv Evropské unie a také podpora udržitelného rozvoje. Eh, Evropský parlament by se měl zasazovat o prosazování ekonomických dohod uzavíraných komisí a také o to, aby obchodní vyjednávání byla stále více transparentní a dostupná evropským občanům. My jsme předložili devět pozměňovacích návrhů, kde se zabýváme některými konkrétní věcmi. V základě tady máme tři skupiny. E, pracovní práva, lidská práva a další. Pokud jde o lidská práva, tak zde nám jde o podporu konceptu, jako je univerzibilita, nedělitelnost, nedílnost a vyzdvihujeme práci Evropského parlamentu z března loňského roku pokud jde o doložku o lidských právech vloženou do obchodní dohody. V oblasti lidských práv si myslíme, pokud jde, promiňte, o práva pracujících, tak je potřeba klást důraz na základní práva pracujících, také podporuje i Mezinárodní organizace práce a také podpořit koordinační proces ze strany Evropské komise. A konečně eh, za třetí klademe větší důraz na multilaterální rozměr, kdy si myslíme, že je potřeba, aby naše obchodní politika byla v souladu s dalšími politikami a e, také je potřeba respektovat dohodu dosaženou v loňského prosince. Rovněž s ohledem na aktuální ekonomickou situaci. Téměř všechny naše návrhy se objevují v pozměňovacích návrzích a já v této souvislosti velice děkuji paní kolegyni Saifi za konstruktivní přístup během našich schůzek a jednání a za její úsilí na vypracování velmi kvalitního textu. Děkuji. Ich habe ein... Děkuji mnohokrát. Já mám z, za sebe jednu poznámku. Myslím si, že u konkodomisů je to uvedeno pod, eh, v rámci kompromisu 13 z vývozy zbraní. Evropský parlament si již dávno přeje, aby vývozy zbraní byly závazně upraveny na evropské úrovni. E, výjimky, které momentálně, a aby byly odstraněny výjimky, které momentálně existují v oblasti vývozu zbraní. Takže ten požadavek kodexu o kování pro vývoz zbraní, ten požadavek, aby ten kodex byl závazný, ten si myslím že tam měl být, měli bychom ho zařadit a eh, takže je to v rámci kompromis 13 bych chtěla, abychom to měli, že požadujeme, aby kodex chování EU, který se týká vývozu zbraní, byl závazný. Paní zpravodajko, možná byste to mohla zapracovat do kompromisu? Ano? Děkuji mnohokrát, eh, že nikdo další se ohlovo nehlásí. Paní zpravodajka chtěla ještě něco podotknout. Prosím, paní Sajfi. Pouze velmi stručně, pane předsedo. Chtěla eh, jsem pouze poděkovat všem a co se týče vaší žádosti, já si to pečlivě rozmyslím a eh, odpovím vám. To téma není jedno, jednoduché, ale ráda vám tedy na to poskytnu svou odpověď. Děkuji také panu Pancerovi, velmi dobře jsme spolupracovali na tomto tématu ve stanovisku máme mnoho bodů, kteří tam chtěli mít právě kolegové z frakce SAD, takže ještě jednou děkuji za spolupráci. Předseda děkuji. A tímto končím naší schůzi. Uvidíme se zítra na hlasování.